pacienty, protože konečně uznáme, že všichni naši pacienty mají právo na kvalitní péči. Děkuji vám. Děkuji vám, paní eh, Grostet. To eh, je konec eh, této rozpravy. Hlasování, jak bylo řečeno, proběhne zítra v poledne. Dalším bodem na našem programu je společná rozprava týkající se Alzheimerovy choroby a astmatických inhalátorů. Je to samozřejmě velmi vážné téma. Zpravodajem je paní Matias. Jde tady o Evropskou iniciativu pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence. A dále s tím souhlasí, eh, souvisí pardon, otázka na komisi týkající se astmatických eh, inhalátorů. Nejprve má eh, paní zpravodajka Matias čtyři minuty na to, aby uvedla tuto zprávu. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěla bych přednést příklad, eh, na kterém je jasně vidět, proč je tato iniciativa tak urgentní. Zahájili jsme práci parlamentu před 6 měsíci, přesně když jsme zahájili tuto práci na zprávě a v průběhu těchto šesti měsíců došlo více než k tomu, že než více 700 tisíc lidí um, ehm, onemocnilo aj, uh, Alzheimerem a nebo jinými druhy demence, což ukazuje, jak je nezbytné jednat. Uh, jak naléhavé to je a právě to je jedním z důvodů, proč nyní přicházíme s tou iniciativou. Osoby, které trpí Alzheimerem v Evropě, by eh, všechny měly mít patřičnou a rovnou péči. 10 milionů obyvatel, eh, které eh, trpí různými druhy demence, potřebují péči. Musíme si to představit tak jako mm, středně velkou Eh, zemi. Eh, nesmíme se na ně dívat jako jednotlivé pacienty na různých místech, protože všichni jsou si eh, rovni. A víme, že každý 20 let se zdvojnásobuje počet pacientů v těchto chorobách. Každé čtyři roky se zvětšuje tedy počet nových, nových případů. Navíc neznáme určitě té eh, příčiny těchto eh, chorob. Potřebujeme více klinických studií, potřebujeme více eh, poznatků, musíme se lépe zaměřovat na prevenci, abychom byli schopni jednat, abychom byli schopni předcházet rizikům, abychom byli schopni diagnostikovat tyto choroby a sestavit patřičné způsoby léčby. Je třeba se zabývat vyškolením personálu, poskytnout pomoc příbuzným. Je třeba spolupracovat nejen na národní úrovni, ale na úrovni celé Evropy. Je třeba bojovat proti nerovné situaci v jednotlivých členských státech. Nelze připouštět to, aby někteří nemocní byli chápáni jako nemocní první třídy, druhé či třetí třídy. Všichni nemocní jsou si rovně nehledě na věk eh, a další kritéria. Z těchto důvodů, pane předsedající, považuji za nesmírně důležité, abychom lépe, co možná nejlépe, eh, zjišťovali situaci ve zdravotních eh, systémech. Nemůžeme hovořit o této chorobě jen proto, že eh, tu je krize, tak jen v obecných termínech. Ehm, pokud nebudeme hovořit o těchto chorobách, budou sociálně ekonomické dopady eh, obrovské. Musíme investovat do osob, je třeba pomáhat rodinám, je třeba eh, pomáhat také na ošetřovatelský personál, na který se často zapomíná. Nezapomínejme na to, že na jednoho pacienta tu jsou tři osoby, které o něj pečují. A ehm, člověk, který má Alzheimera, musí být eh, pod neustálým dohledem nebo za neustálé asistence existence. Je tedy třeba, abychom vytvořili systém, který bude solidární ve všech členských státech a bude umožňovat takovouto péči. Když hovoříme o spolupráci, všichni víme, že nelze že nelze pracovat izolovaně. E, Parlament e, jednal ve spolupráci se všemi e, stínovými zpravodaji ze všech politických skupin s pomocí výboru pro životní prostředí, naší politické skupiny, naší delegace. Já chci všem těmto osobám poděkovat. Tím to, mm, touto zprávou se nezabývaly jen ženy, ale především to byly ženy možná proto, že právě jich se toto týká eh, nejvíc. Nicméně do tohoto boje třeba zapojit muže, je třeba bojovat proti eh, skrytým diskriminacím, eh, k nimž dochází, když se nezabýváme konkrétně problémy. A já bych chtěla požádat pana komisaře, aby nám eh, sdělil, jaké eh, návrhy z mého textu může komise přijmout. Je třeba, aby se něco učinilo pro tento program, problém, který je tolik urgentní. Děkuji. Děkuji na minutu paní Macony, která je autorkou otázky k ústnímu zodpovězení o astmatických inhalátorech. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já eh, souhlasím, eh, že spojení těchto dvou témat eh, mi připadá trochu zvláštní. Důležité nicméně pro mne je, že plenární zasedání se zabývá dnes tímto tématem, eh, které je tedy v eh, obsahem eh, mé otázky k ústnímu zodpovězení. Já mm, jsem se s ní setkala v petičním výboru. Jedná se o to, abychom zjednali spravedlnost jednomu malému evropskému podniku, v důsledku nečinnosti komise od roku 1997 náš náš petiční výbor tedy se k tomuto tématu dostal tak, že byl interpelován. Jedná se o konkrétní inhalátor, který měl patent z roku 90, byl zcela běžným způsobem uveden na trh, což je upravováno směrnicí 9342 EHS, která předpokládá to, že producent musí provést autor certifikaci a na národních orgánech pak je, aby prováděli případnou kontrolu prostřednictvím monitorování a kontrolování vzorků. Tento produkt byl úspěšně uveden na trh a fungoval tam 90, až do roku 96, tedy celých 6 let. Ehm, nikdy nebyly zdokumentovány žádné eh, protesty v průběhu 15 let a pak byl zkontrolován Um, bavorskými orgány, které žád, požádali Magdeburskou komisi, aby revidovala autorizaci pro tento produkt, tuto společnost v prosinci téhož roku. Komise eh, Saska Anhaltska provedla tuto kontrolu a došla k závěru, že naš, že shledává tento eh, produkt naprosto, naprosté konformitě s danými předpisy ale e, také vyjadřuje pochybnosti o e, žádosti o překontrolování a vybízí e, bavorské orgány k tomu, aby v případě pokračujících pochybností přistoupili tedy k možnostem, které poskytuje citovaná směrnice. V následujících letech dochází k dalším činnostem, které nejsou zdokumentovány. My o nich máme jen zprávy, jen nepřímé. A v roce 1997 z ničeho nic, bez jakéhokoliv dalšího sdělení producentovi, dochází k opatření ze strany ehm, spolkového ministra zdravotnictví, eh, jehož ehm, závěrem je stažení výrobku z trhu v roce 1997 toto ministerstvo v, eh, podle článku 8 této směrnice má tedy eh, být revidováno toto rozhodnutí, ale pak nejsou eh, žádné další činnosti prováděny, není konzultován výrobce za naprostého mlčení v roce 2003. Výrobce, který má za to, že toto mlčení má ten význam, že nebyl eh, německými orgány patřičně objasněn tedy tento zákaz, takže v roce 2003 znovu uvádí výrobce tento výrobek na trh. V roce 2005 opět německé orgány žádají stažení tohoto výrobku z trhu. Je třeba upřesnit, že doposud, do dneška nehledně na opakované žádosti, tu není jediný důvod, eh, který by byl oznámen eh, ohledně stažení eh, tohoto výrobku z trhu. Není zde žádné rozporování toho, že by tento výrobek splňoval eh, dané, eh, daná pravidla. Takže výrobce čeká na rozhodnutí, čeká na vysvětlení a nemůže svůj výrobek eh, dále prodávat. Jsou tu dokumenty o tom, že tento výrobek již byl předtím několik let na trhu, ty má i komise, Evropská komise sama. A bylo zjištěno, že veřejné zdravotnictví ušetřilo eh, výrazné částky, ehm, když byl uveden tento eh, výrobek na trh a že to také mělo zdravotní prospěch, zdravotní účinek významný pro pacienty. Eh, nicméně, když došlo k opětovnému stažení z trhu tohoto výrobku, tak výrobce se obrací na petiční výbor. A vzhledem k tomu, že se tato věc táhne tak dlouho, Přáli jsme si také neformální konzultaci eh, s panem komisařem, který by nám vysvětlil, proč eh, to trvá tak dlouho. Jedná se totiž o Eh, žádost výrobce, který žádá o to, aby se potvrdilo, že tento výrobek buď odpovídá eh, normám Evropské unie, anebo aby mu bylo řečeno, že tedy nesplňuje nějaký z požadavků, aby se tedy mohl obrátit na soud. Nicméně nic toho se nestalo a na petičním výboru eh, když jsme žádali Evropskou komisi o odpověď, eh, nám žádná odpověď dána nebyla. Proto jsme se ve výboru rozhodli jednohlasně, že zde na plenárním zasedání budeme žádat jasnou odpověď od Evropské komise. Nepopiratelně tato eh, skutečnost eh, probouzí závažné pochybnosti ohledně dodržování základních práv nejen kvůli nečinnosti komise, ale především kvůli nemožnosti pro pana Kleina, tedy výrobce, aby se domohl nějakého e, právního rozhodnutí. Pokud je tu tedy jasná pochybnost e, o plnění e, pravidel, plnění norem, tak se přejeme dozvědět. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám. Děkuji vám a jsem rád, že i vy jste zmatena tím, že jsou tato dvě témata probírána v jedné rozpravě. Já jsem nechtěl žádným způsobem hodnotit tato obě dvě témata. Já sám jsem členem petičního výboru a mám velký zájem o konání této diskuse, ale pro komisaře je tato situace velice obtížná, když se má vyjádřit k obou dvou tématům takže si myslím, že tato, organiz- tato diskuse nebyla zorganizována skutečně účastně, účinně a nyní pan komisar Dalí. Děkuji vám, děkuji vám, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejdříve bych chtěl poděkovat parlamentu a především děkuji zpravodajce paní Matias za to, že se začala zabývat těmito problémy, což je Alzheimerova choroba a také demence. Komise sdílí vaše obavy, protože Alzheimerova choroba vytváří velké problémy nyní musí Evropa jednat, protože obyvatelstvo stárne. Proto komise předložila také v roce 2009 sdělení o Alzheimeru a o demenci s tím, že se máme zaměřit především na prevenci a výzkum a na výměnu nejlepší praxe. Já apeluji na parlament, aby předložil také doporučení. Tato doporučení jsou velice aktuální, protože v příštím roce hodlá komise zahájit akci ALCO, Alzheimer's Cooperative Regulation in Europe. Já jsem přesvědčen o tom, že tato společná akce také půjde ve stejném duchu jako vaše doporučení. Hodláme se zaměřit především na prevenci, což vy také zdůrazňujete, a také hodláme zlepšit výzkumnou základnu, údaje o této chorobě a podobně. Je třeba také zahájit příslušná opatření a zlepšit situaci pacientů. Potřebujeme koordinovaný výzkum, tak abychom dobře chápali, jak tato choroba vzniká a jak ji musíme léčit. Proto jsme také zahájili novou akci týkající se boje proti neurodegenerativní infekčním chorobám. V současné době eh, se této akce účastní 23 zemí. Dělají se různé pozitivní kroky a vyměňujeme si zkušenosti. Já také mohu potvrdit, že nová iniciativa v rámci strategie 2020 se zaměří především na aktivní stárnutí. Je třeba, aby lidé trpící těmito chorobami mohli žít eh, důstojnější život. Já také doufám, že budeme moci podporovat další inovativní akce a budeme řešit otázky Alzheimerovy choroby a dalších chorob v souvislosti s demencí. My se těší, jsme na další doporučení a také zahájíme další akce. Například v roce 2014 se bude konat rok mozku. A nyní druhá část. Nyní se chci vyjádřit k druhému problému. A to je eh, pat, eh, petiční záležitost tedy eh, pana Kleina. Eh, umístění produktu na trh bylo eh, zakázáno v Německu v roce 1997. Od tímto rozhodnutím se nezabývala ani komise, ani eh, německé orgány, ani výrobce. Potom distributor také naznačil, že provede další studie, než opětovně umístí e, produkt na trh. trh. E, produkt se dostal na trh v roce 2002 pod novým názvem. Tento produkt byl v roce 2005 opět zakázán v Německu a potom komise e, pečlivě se zabývala tímto případem a zaslali jsme dopisy v červenci 2007 jak německé vládě, tak i výrobci. My jsme dospěli k názoru, že e, německé orgány jednaly správně, protože klinické údaje výrobce nebyly dostatečné a neukazovaly jasně bezpečnost produktu. Podle směrnici o zdravotních e, přístrojích musí výrobce prokázat bezpečnost bezpečnost přístrojů tak, aby mohly být umístěny na trh. Tak to eh, te, tento toto pravidlo je zakotveno ve směrnici. V tomto případě však ne, u, nevynesla komise žádné formální rozhodnutí. V té, tomto postupu eh, se neuplatňuje ochranná doložka překážka, o které které se jedná v petici, je to, že německá vláda opět zakázala umístění produktu na trh v roce 2005. Petice měla být především prezentována na národní úrovni ovšem mohla být také podána žaloba, ale žaloba byla německými soudy zamítnuta. My jsme vy eh, apelovali na výrobce, aby předložil také chybějící klinická data a vyža- eh, také požádali jsme ho, aby se dohodl s německou vládou, ale eh, výrobce nereagoval. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní se vyslechneme řečníky, kteří vystoupí jménem politických skupin. Nejprve na dvě minuty za EPP tady máme paní Antonesku. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěl pohovořit o Alzheimerově chorobě a jiných formách demencích. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce jako stínová zpravodajka za EPP k této otázce bych chtěla poděkovat také všem kolegům, kteří přispěli k této zprávě. Pozornost, jakou vzbudila tato věc, ukazuje, jak akutní to problém je. Počet eh, lidí, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence, se blíží 10 milionům a do roku 2020 dojde k ještě k dramatickému navýšení tohoto čísla, vzhledem k tomu, že ještě ne všechny případy byly diagnostikovány. Ve členských zemích existují velké eh, rozdíly eh, v poskytování péče pro tyto pacienty a eh, panují tedy velké nerovnosti v boji proti této chorobě. Tato zpráva by měla přispět k efektivní boji proti této chorobě a zavést nové způsoby spolupráce mezi členskými státy tak, aby existovala koordinovaná řešení platná v celé Evropské unii. Tato zpráva volám po větší solidaritě mezi členskými státy, po výměně informací, tak abychom zabránili duplikování eh, úsilí. Chtěla bych ještě zdůraznit eh, důležitost eh, včasné diagnozy a prevence a péče v raném stádiu této choroby, protože to by mohlo ulevit pacientům. Chtěla bych ještě zdůraznit vztah mezi veřejným zdravím a neurologií, pokud se chceme Eh, vyhnout eh, problému při zvládání této choroby. Měli bychom zaujmout také multidisciplinární eh, přístup v oblasti výzkumu a aplikaci výsledků výzkumu v praxi. Výzkum je zatím fragmentovaný, bychom měli se postarat o to, abych se zabudovali poznatky z jednotlivých oblastí do jednotného rámce. Děkuji vám, paní Antonesku, a teď za socialisty a demokraty pan Chaders. Paní Čádoš, děkuji vám, pane předsedající. Téměř 10 milionů evropských občanů trpí formou eh, eh demence nebo mm, přímo Alzheimerovou chorobou, eh, včetně mé matky, která loni zemřela. A proto velmi vítám tuto evropskou iniciativu. Měli bychom si uvědomit, že pouze polovina případů je diagnostikována Musíme si také uvědomit, že dvakrát tolik žen než mužů trpí Alzheimerem a v rámci stárnoucí populace se v příštích 20 letech počet eh, pacientů zdvojnásobí. Eh, vzhledem k tomu, že se účinky nebo tato choroba projeví eh, po pěti letech, tak bychom se měli zaměřit na co nejvčasnější odhalení nemoci a na prevenci. Měli bychom podpořit eh, výzkum v Evropě, vzhledem k tomu, že 85% výzkumu eh, v této oblasti není koordinováno. Dále bychom se měli zaměřit na výměnu příkladu dobré praxe a také eh, informovat pacienty o jejich právech, jakož jejich příbuzné. Jako poslankyně za sociální, socialisté demokraty jsem se soustředila právě na sociální dimenzi tohoto problému. Chtěli bychom prosadit následující. Zaměřit se na specifičnost eh, ženských pacientek eh, a na průzkum těchto otázek eh, v, tam, kde to má přesah do sociální politiky. Byli bychom rádi, kdyby byla přijata legislativa upravující také zdraví a bezpečí při práci, tak aby pacienty s těmito formami choroby mohly dále eh, se účastnit eh, pracovního trhu. A na závěr bychom chtěli upozornit na důležitost informačních kampaní, tak aby bylo eh, možné co nejdříve odhalit příznaky této choroby. Chtěla bych pogratulovat paní zpravodajce, paní Matias, a chtěla bych také poděkovat ostatním stínovým zpravodajům, kteří také přispěli k vytvoření této zprávy. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď jménem eh, liberálu paní Rees na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Boj proti Alzheimerovi je jednou z priorit Evropské unie v posledních letech a já jsem ráda, že tady jsou takovéto iniciativy a jsem ráda, že tu jsou ty iniciativy, o kterých hovořil pan komisař Deli. Ten Tyto choroby eh, mozku jsou opravdu eh, ve velkém počtu. Jedná se o 10 eh, milionů pacientů, pokud tedy sečteme všichni, kteří trpí různými typy demence. A proto je zapotřebí, abychom se zabývali těmi třemi, 34 projekty, které zde jsou ve výzkumu v oblasti výzkumu potřebujeme více koordinovat výzkum o Alzheimeru v osmém rámcovém programu od roku 2014. Také je důležité, abychom se zaměřovali na multidisciplinární přístup, na diagnostikování, na prevenci, na doprovázení eh, jak pacienta, tak jejich rodiny. To je velice důležité. To je v souvislosti i eh, s cílem na rok 2020. Musíme uvažovat o sociálních, ekonomických eh, výdajích, nákladech na tuto chorobu, což je tisíc euro za měsíc. Musíme uvažovat také na eh, příbuzné eh, těchto pacientů, protože musí eh, ve dne v noci tedy někdo o toho pacienta pečovat. Navíc tu jsou potíže s diagnostikováním choroby. Je zapotřebí, abychom změnili mezinárodní kritéria. Jsou tu určitá kritéria, která se někdy používají příliš doslovně, takže musíme se přizpůsobit tedy nové situaci a je nezbytné, aby Evropský parlament reagoval eh, na to, co říkají i výzkumníci. Potřebujeme více eh, klinických studií, které by byly tedy aktualizované a které by nám umožnily, abychom co nejdříve eh, mm, revidovali právní texty tak, abychom umožnili lepší spolupráci rodin a pacientů. Děkuji a za zelené na dvě minuty pan Hefner wer immer das... Ať je to kdokoliv, kdo skombinoval tyto dvě rozpravy, tak nám neudělal dobrou službu. Dámy a pánové, všude v Evropě stoupají náklady na zdravotní péči a také počty pacientů e, Říká se, že výzkumem se léčiva stále prodražují, ale nyní je to opačně. Máme v Evropě 30 milionů astmatiků a máme tady malého výrobce, který vyvinul malý inhalátor, který je pro nemocné mimořádně důležitý a tento produkt, tento výrobek je levnější než ostatní. Již 14 let nemůže vstoupit tento výrobce na trh. Od roku 19 1996 se obrací na nás, na komisi. Od roku 2006 se petiční výbor touto problematikou zabývá. Je to úkol komise, aby se prosadilo právo a aby také komise obhajovala práva a zájmy občanů. V tomto případě tomu tak není. Komise se brání rozhodnout eh, a to by mělo být rozhodnutí, které pomůže petentovi. Po, vzpomeňte si, pane Dali, vy jsme vás pozvali k nám do výboru, ale řekl jste, že na to nemáte čas. My jsme přišli k vám. My jsme jsme s vámi osobně hovořili. Vy jste nám osobně slíbil, že se o to postaráte a vyřešíte to, ale zatím jsme nedostali žádné výsledky. Já jsem vám ještě psal, nedostal jsem odpovědi. Eh, vy jste se snažil vyhnout i další debatě, tak by neměla komise jednat. Já chci jasně říci, že Evropský parlament očekává a my od tomto usnesení budeme zítra hlasovat, že komise stojí na straně práva a občanů. My očekáváme, že budete garantovat ochranu malým výrobcům. Jedná se tady o hodně peněz, jedná se také o zdraví občanů. My známe problematiku, my nechápeme, proč se takto chováte, my známe vaše argumenty. Já jsem si prohlédl hory dokumentů a nenašel jsem žádný jasný dokument pro posílení vaší pozice. Jedná se tady o lékařský produkt, již milionkrát lidé inhalovali a e, do, měli skvělé výsledky a také zdravotní pojišťovny očekávají, že tento výrobek se dostane na trh, protože je nákladově velice výhodný. Děkuji vám, pane kolego. A nyní ještě dotaz pa, pana Hefnera. Pan Dartmus žádal o otázku na pana Hefnera ukázal modrou kartičku. Souhlasíte, pane Hefnere, prosím? 30 sekund. Yes, uh, would mis- Děkuji. Souhlasí pan Hefner s tím, že poznámky komise eh, v této souvislosti byly naprosto vyhýbavé a e, nijak nepomohou té změněné společnosti a nepomohou nijak ani těm, kteří trpí astmatem. Ano, chcete zde reagovat? Osobně chci říci, že já mám ten dojem, že pan komisař zatím nevyužil možnosti, aby si získal nové informace. Ale to je přesně ta šance, aby vy, pane komisaři, jste si získal eh, nové informace a měli, měl byste se obrátit na jiné vaše spolupracovníky, než eh, na ty, kteří to zanedbali. Já bych byl také rád, rád, kdybyste se sešel s petentem. 30 minut uplynulo, řečník byl přerušen panem předsedou. A nyní paní Jana Kudakis za EFD. 750 tisíc občanů Spojeného království trpí eh, eh, některou z forem demence, včetně Alzheimera. Víme, že je to velmi častý případ, ovšem ty detaily se často liší. Víme, že dochází k tomu, eh, že o ně musí starovat, se musí o ně starat jejich příbuzní. Eh, víme, eh, že primárně jde o poskytování místní pomoci. Otázka je, jak tomu může na pomoci Evropská unie. Tím, že o tom diskutujeme v parlamentu, můžeme upozornit na tento problém, zlepšit informovanost a členské státy by potom měly se rozhodnout o prioritách a vyměňovat si příklady správné praxe. Měli bychom také na pomoci zlepšit povědomí o příznacích této choroby, že existují určité způsoby léčby. Pokud slečnou včas brát nebo aplikovat, tak to může zpomalit průběh choroby. Musíme si uvědomit, že eh, musíme pomoci pacientům, musíme pomoci jejich rodinám eh, a díky tomu bychom měli zachovat důstojnost pacientů v průběhu choroby. Děkuji vám, paní Jana Kudakisová. Teď je na řadě pan Dartmouth za EFD. Eh, e Děkuji, eh, pane předsedající. Vypadá to tak, že Bronco Air, německá společnost Mnichova, eh, vyrobila inhalátor, který dokáže zlepšit život astmatiků, kteří se spoléhají na tento výrobek. Tento výrobek byl nicméně vyloučen z trhu už déle než 14 let a e, komise e, nám zdůvodnila úplně jinak, e, k čemu došlo, než to udělal autor této petice a zástupci petičního výboru. Já mám pocit, že tady došlo k upření nároku na spravedlnost ze strany komise vůči této společnosti. Mě by zajímalo, proč komise nadržuje velkým farmaceutickým společnostem a lobbystům. Eh, UKIP, kterou tady zastupuji, velmi silně eh, požaduje eh, vytvoření vyšetřovacího výboru, který by se zkoumal postup komise v této věci. Děkuji. A posledním řečníkem v tomto kole paní Doc, která mluví za nezařazené eh, poslance. Děkuji vám, pane předsedající. Jak již bylo řečeno, eh, ve Spojeném eh, království máme tři čtvrtě milionu pacientů, kteří trpí některou z forem demence 16 tisíc z nich eh, žije v mém volebním okrsku v severním Irsku. Alzheimer je nesmírně obtížnou chorobou, protože zbavuje pacienty jejich osobnosti, zbavuje jejich nezávislosti a v podstatě jim potom upírá i vztah s přáteli a s rodinou. Je to devastující choroba, která klade obrovské břemeno na rodinu a ošetřovatele, kteří jsou velmi často izolovaní a Eh, nemají kontakt se světem. Jak dnes bylo řečeno, eh, ti, kteří se o tyto pacienty starají, jsou eh, do značné míry ženy. Do roku 2050 by počet těchto pacientů měl narůst na 1,7 milionu. Náklady, které to bude mít v sociální a zdravotnické oblasti, bude 27 miliard liber. To jsou šokující čísla která eh, demonstrují, jak důležité investovat do výzkumu a začít koordinovat eh, náklady, eh, aby byly co nejefektivněji využívány. Já si myslím, že bychom také měli vyslovit své uznání dobrovolníkům a, a asociacím, kteří vyvíjejí úsilí v této oblasti. Hovoří se tady také o aktivním stárnutí. Já bych chtěla poukázat na jeden takový program v Belfastu, který si získal ocenění za sociální začlenování a zlepšování životních podmínek těch, kteří žijí eh, s demencí a jejich rodin, kteří se o ně starají. Děkuji vám, paní Doc, a nyní se dostáváme k dalším řečníkům, kteří hovoří vlastním jménem. A nyní 1,5 minuty pan Petriár. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři Dali. Myslím si, že je opravdu špatné, že musíme probírat jednotlivá témata dohromady e, a měli jsme to udělat aspoň po pořadě. Já nyní budu hovořit o petici pana Kleina. Já jsem rád, že o tom můžeme hovořit, protože petiční výbor se tím už dlouho zabývá e, o co jde. Byl zde vyroben nový produkt, který byl velice dobrý pro pacienty, pro zdravotní pojišťovny, protože to bylo levné, ale potom při přišel šok. Tento výrobek byl zakázán a proto bylo zahájeno řízení ochranné doložky u komise. Já jsem přesvědčen o tom, že u prvního zákazu v roce 1996 neproběhlo všechno správně. Komise měla povinnost ukončit postup ochranné doložky tak, aby mohl pan Klein, petent, tedy podat žalobu. Pan Klein se stal obětí neprosazování práva. Já nechci nikoho obvinovat, pane komisaři, ale je důležité, abychom brzy dospěli k řešení tohoto problému. Já vás, pane komisaře, žádám, abyste respektoval jednomyslné rozhodnutí našeho petičního výboru. Já v zájmu petenta a také v zájmu pacientů v EU sázím na vaši spolupráci a podporu. A nyní paní Sarbu 1,5 půl minuty. Děkuji, pane předsedo je nadále existuje velká nejistota týkající se Alzheimerovy choroby, ale situace se horší v souvislosti se stárnutím obyvatel. Potřebujeme více studií a také větší výzkum týkající se vzniku choroby Máme zde také důkazy, že změna životního stylu může změnit a zabránit hodně chorobám. A proto apeluji na to, abychom se zabývali také výživou v souvislosti s Alzheimerem. Mnozí z nás znají minimálně jednoho člověka, který trpí Alzheimerem nebo demencí a náklady s těmito chorobami související jsou obrovské. Demence má devastující dopady. My máme zprávu, která zmiňuje všechny klíčové aspekty a doufáme, že komise ji bude říct. Děkuji vám a Nyní paní Parvanova jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedající. Také mě těší, že přescházíme z jednoho tématu na druhý. Je to jako kdybychom měli námořní dopravu a rybolov dohromady jenom proto, že jsou obě dvě prováděny na moři. Důležité ale je, že Evropská unie se mm, postaví eh, čelem k řešení Alzheimerovy choroby a k péči o, o nemocné. Je to závažná hrozba pro udržitelnost našich sociálních a zdravotních systémů. Mnoho dalších chronických e, chorob e, se bude e, rozrůstat v následujících letech. Je zapotřebí, abychom těmto chorobám čelili komplexně, abychom připravovali takovýto plán. Upřímně doufám, že Evropská komise převezme vedoucí postavení v boji proti Alzheimerovi a eh, že bude podněcovat členské státy, aby přijímali eh, opatření na člen těchto chorob, které, kterým trpí starnoucí obyvatelstvo. Také bych chtěla zdůraznit potřebu zaměřit se na výzkum a na eh, cílené investice v této oblasti. Mám na mysli jednu prioritu konkrétně, ne proto, abychom pomáhali velkým podnikům, ale abychom pomáhali prostřednictvím investic pacientům, občanům bude vznikat různý tlak, jako to vidíme v případu, eh, v případu německého, v případu nejde Nejde nám o to, abychom podpořili nějaký velký či malý podnik, ale o to, abychom chránili zdraví pacientů. Děkuji vám, paní Parvanová. Jako další paní Hasi Satu. Portööri Marisa Matia. Děkuji vám, eh, vážené kolegyně a kolegové. Chci především poděkovat eh, paní zpravodajce Matia za vynikající práci. Alzheimerova choroba a demence představují obrovské břemeno pro společnost. Eh, jsou spojeny s náklady jak lidskými, tak finančními. Odhaduje se, že léčba Alzheimerovy choroby samotné bude stát kolem 7 milionů eur ročně. To je více než 1,5 krát Eh, to, eh, co eh, odhadujeme jako náklady na snižování emisí do roku 2020 o 30 je třeba zdůrazňovat, že je velice důležité předcházet především takovýmto chorobám a včasně je diagnostikovat. Zejména bych ráda, aby zde byly aby zde byly vytvořeny studie ohledně dopadu různých chemikálií na vznik jak Alzheimerovy choroby, tak dalších degenerativních onemocnění je třeba, abychom se řídili eh, principem předběžné opatrnosti a abychom omezovali eh, například eh, množství pesticidů, se kterými se setkáváme. Děkuji vám, paní Hasi. Jako další pan Ouský

Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ohledně Alzheimera už bylo řečeno mnohé, dovolte mi, abych se soustředil na dva aspekty. První je otázka toho, jak umožnit závažně nemocnému pacientovi, aby zůstal doma je třeba, abychom pokud možno eh, pacientovi neměnili jeho prostředí, protože tak se může zhoršit jeho zdravotní stav. Naší prioritou tedy nutně musí být, abychom umožnili pacientovi, aby co možná nejdéle setrval u sebe ve svém běžném prostředí, v rodinném prostředí a aby rodina mu tedy mohla pomáhat. Prostě proto nesmí ponechat rodiny osamocené bez pomoci. Za druhé, musíme se zaměřit na výzkum. Proč? protože v podstatě naděje ohledně vyřešení Alzheimera spočívá v tom, že nalezneme správný lék a k tomu je zapotřebí mít uh, účinný výzkum. Já vím, že se říká, že potřebujeme více prostředků. Ano, to je nepochybné. A především, ještě než budeme hovořit o zdrojích, je třeba hovořit o tom, jak je budeme využívat. Výzkum byl příliš fragmentován. Je zapotřebí si stanovit priority Eh, aby eh, mezi sebou také věci spolupracovali, aby eh, biologové hovořili s fyziology, aby hovořili s neurologi, radiologi, aby všichni hovořili společně a domluvili se, spolupracovali. Evropská komise by měla spolupracovat v tomto díky eh, programu eh, pro spolupráci mladých eh, vědců, o kterém hovořilo francouzské předsednictví. Je tedy třeba jak pro pacienty, tak pro jejich rodiny, aby se věci pohnuly vpřed a aby ti všichni to lidé věděli, že nejsou osamoceni. Thank you. Pani Wilmot. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce a stínovým zpravodajům za tuto zprávu. Tato zpráva o Alzheimerově chorobě je samozřejmě velmi důležitá, ale víme, že pravomoc eh, prosazovat eh, věci v praxi mají členské státy. Alzheimer pro nás představuje obrovskou výzvu pro budoucnost. Víme, že demence je jedna z hlavních důvodů invalidity a závislosti seniorů v tomto okamžiku hlavní část eh, péče vykonává buď partner nebo eh, děti. To může být velmi náročné a proto předložili pozměňovací návrh, který vyzývá komise, aby zvážila možnost eh, vytváření míst v ošetřovatelském sektoru. To je nesmírně důležitá věc. také je důležité, abychom se zaměřili nejenom na poskytování financí na výzkum, ale abychom se zaměřili také na velmi jednoduchá preventivní opatření, například změnu výživy, změnu životního stylu, protože to může velmi výrazně přispět k redukci výskytu a zpomalení jejího průběhu. A samozřejmě bychom eh, tyto otázky měli dále zkoumat. Náklady na demenci jsou 130 miliard, byly 130 miliard euro v roce 2005 Eh, počet pacientů je obrovský a proto sociálně ekonomicky dává smysl, abychom věnovali více prostředků na boj proti této strašné chorobě. Děkuji, pan Chacimarkakis. Pane předsedající, eh, to sdělení, ta zpráva jsou velmi kvalitní. Děkuji panu komisařovi i paní Matias, dámy a pánové. Alzheimer je mor naší doby. A e, problém je v tom, že víme příliš málo o této chorobě a proto musíme zdůrazňovat výzkum, výzkum a ještě jednou výzkum. E, velmi vítám iniciativu komise vytvářet inovativní partnerství e, k tématu aktivní a zdravé stárnutí. K tomu se, s tím Alzheimer souvisí. Víme, že v nedávné době došlo k vytvoření programu na boj proti eh, krakovině, který eh, přispěl k výrobě nových léčiv a k nových léčebných postupů. Měli bychom vědět o tom, jak můžeme působit preventivně, co všechno můžeme udělat pro to, aby se vyskytoval Alzheimer eh, v tak značné míře. A proto bychom měli přizpůsobit naši výzkumnou politiku. Musíme koncentrovat naše síly. Může to být jedním z velkých témat, o které se bude všichni zajímat. Děkuji a teď paní Brepus. Eh, Děkuji, pane předsedající. Jako místo předsedkyně Aliance proti Lazemrovi v eh, Evropském parlamentu přijímám s velkým potěšením zprávu paní Matias, která obsahuje ty nejdůležitější body, kterým je třeba se věnovat jako prioritám. V tomto krátkém řečnickém čase by se chtěla soustředit na následující především na význam prevence a na eh, včasnou diagnózu Kampaně informační jsou nezbytné. To proto, aby pacienti a aby ti, kdo je ošetřují, mohli využívat veškeré prostředky, které jsou k dispozici. Také potřebujeme plánování společné plánování eh, pro výzkum, pro výzkum na střediska. Kolegové hovořili o tom, že dnes není pro 85 investice ve zdravotnictví žádná koordinace, proto se riskuje eh, možná fragmentace nebo zdvojování výzkumu. Eh, potřebujeme tedy, ehm, aby agentura pro výzkum takto nějakým způsobem napomáhala koordinaci a aby abychom mohli bojovat proti takovýmto chorobám. Mám jen čas na pět kolegů, pan Mikolášek. Oznámení Komise Evropské iniciativy o Alzheimerově chorobě a dalších druzích demence zlepšuje dosávadní rozrobená opatření a rozdíly ohledně přístupu eh, k léčbě. To nás vede ke zlepšení sociálních a zdravotních podmínek stále narůstajícího počtu pacientů s ohledem také na eh, narůstající eh, věk Evropy, evropských občanů. Směrnice se zabývá také zdravotnickými pracovníky v této oblasti, zabezpečuje odborné vzdělávání, to jsem velice rád, a také podporu rodinných příslušníků. Problémy eh, jsou už teď každoročně až 1,4 desetiny milionů nových případů demence se objeví a e, proto včasná diagnostika a prevence a další související otázky, jako je důstojnost pacientů s těmito chorobami, by nás měly vést e, k energickému postupu. E, navíc jsou osoby, které jsou vystavovány veliké společenské stigmatizaci, jako jsou rodiny takto postižených. A je třeba se soustředit tedy i na ty, kteří se starají o dementního pacienta doma v domácích podmínkách. Pan Paleckis. Paleckis. Pan Paleckis. Já bych chtěl poděkovat zpravodajům Eh, musíme si uvědomit, že Alzheimer a další formy demence se šíří nebezpečnou rychlostí eh, v evropské populaci. Velmi často ty příznaky jsou odhaleny příliš pozdě nebo nesprávně a s tím se prodlužuje nebo zpomaluje také léčba. Já velmi vítám to, aby se z Alzheimerovy choroby stala priorita zdravotnictví. Měli bychom věnovat eh, více prostředků na výzkum, na časnou diagnózu, na prevenci a tím se snažit snížit eh, vzrůstající počet eh, výskytu Alzheimerovy choroby. Je rovněž důležité si uvědomit, že v mnohých členských eh, zemích jsou podmínky, nejsou podmínky léčby uspokojivé a proto si myslím, Eh, že bychom měli eh, zejména podpořit rodinné příslušníky, kteří poskytují eh, ošetřovatelské služby o tyto pacienty. Pan Mitchell jako otázka, modrá karta, prosím, ale ne v rámci catch Můžete položit otázku. Já bych pouze chtěl upozornit na to, že hovoříme o Alzheimerově chorobě, o seniorech, ale já jsem mém volebním okresku měli případ 48-letého muže, který trpěl zemřel chorobou a o něj se musel starat jeho otec. Eh, nemám žádnou otázku, ale podporuji eh, tuto věc. Je to otázka souvisí se stárnutím, ale ne, ne, netýká se to výlučně eh, stárnutí. Finally, Mrs. Mrs. Paní kreisler prosím. Pane komisaři, kolegyně, kolegové, budu hovořit k petici. Od roku 2000 2007 se zabývám tímto případem. V roce 2007 jsem poslal dotaz komisi, odpověď byla neuspokojivá, také jsem vedl hodně rozhovorů se spolkovým ministerstvem zdravotnictví. Všechny odpovědi byly vágní a to, co vy jste tady přečetl, paní Dali, pane Dali, z toho vyvozuji, že nemáte vůbec chuť se tím zabývat. Za, samozřejmě neodehrálo se to za vašeho funkčního období, ale já v, od vás žádám, abyste nám poskytli veškerou dokumentaci, podle čeho jste e, rozhodli a podíváme-li se na přístroj, tak hned vidíme,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 tento přístroj je velice eh, levný a podíváme-li se na farmakologický lobismus a že, kde také vidíme, že farmaceutické firmy se snaží z trhu vyloučit malé eh, továrny a malé producenty. A já se vás nyní ptám, zdali jste ochoten nám poskytnout veškeré dokumenty a zdali jste eh, ochoten se s námi o tomto bavit a nepotlačit to, protože také občan občané mají právo na správné a rovnocenné zacházení. Děkuji vám. Okay. Děkuji, opravdu máme velké spoždění, takže mohu jen pět řečníků nyní přijmout, a to je paní Lukaševská a pak paní Blinkevičute, pan Galahar, paní Auken a pan Bartoloci. Nejdřív paní Lukaševská. Děkuji vám, pane předsedající. Setkáváme se s tím, že stále víc osob trpí nemocemi staršího věku. Každá pátá osoba nad 80 trpí Alzheimerem, jak ukazují studie. To není léčitelná choroba, ale díky včasné profilaxi a diagnozi lze zpomalit její postup. Jak hovoří zpráva z roku 2009, 28 osob eh, které trpí eh, demencí, jsou v Evropě, což je tedy po Asii druhé místo. Je tu zhruba 50 tisíc pacientů trpících Alzheimerem a demencí v Polsku. Ale eh, tato, eh, toto množství se do roku 2040 strojnásobí. Má to i sociální dopady. Má to dopad na rodiny pacientů a proto jsem ráda, že jsme měli příležitost o tomto tématu dnes hovořit. Potřebujeme vysoce specializovaný výzkum a informační kampaň, abychom lépe mohli diagnostikovat chorobu. E, Děkuji. Vítám iniciativu a e, kroky doporučované ohledně Alzheimerovy choroby, tak abychom byli schopni včasně diagnostikovat a poskytovat eh, eh, dobrou lékařskou péči a vyměňovat si eh, poznatky medicínské. Nemáme přesné statistické údaje o Alzheimerově chorobě, proto potřebujeme pokračovat ve výzkumu na základě správných, striktních indikátorů. Potřebujeme více investovat a lépe investovat do výzkumu, do výzkumných programů je třeba věnovat bedlivou pozornost eh, pracovníkům ve zdravotnictví a také poskytovat podporu rodinným příslušníkům, kteří každodenně eh, pomáhají eh, pacientům. Je třeba zajistit včasnou diagnózu, to jest je třeba také si připravit preventivní opatření proti Alzheimerově chorobě. Pan Gallagher. Děkuji za slovo. Já bych chtěl eh, říci, že v Irsku máme 44 tisíc eh, pacientů, v Evropě je mnohem více. Víme, že to je progresivní choroba, která eh, zhoršuje fungování mozku a bohužel s tím, jak stárne naše populace, tím bude postiženo čím dál tím více Eh, pacientů. A proto musíme více eh, zkoumat eh, příčiny výskytu této choroby. Víme, že péči velmi často odvádějí rodinní příslušníce a u nás v Irsku 50 tisíc lidí se stará o své příbuzné. Já bych Eh, jim chtěl zdát hold a také asociaci Alzheimerově, která poskytuje podporu těmto ošetřovatelům. Děkuji paní Ogen. Eh, Pane předsedo, obracím se na komisaře Daliho. Tak tento, eh, tento výlisek z plastu, o, co, o to se jedná. Velké nadnárodní společnosti v Německu řekly, že tyto dvě věci patří dohromady. A, a toto, tato věc, to je medicína a to musí být otestováno. A to je tedy lék a ten musí být otestován. Ale když se to dá dohromady, tak by to znamenalo poškození velkých podniků. A přístroj se dá používat stále do kola Je skutečně skandálem, že komise říká, že tento jednoduchý výrobek musí být stejně testován, jako kdyby to byl lék. Lék musí být testován, to je jasné, ale je opravdu hrozné, že nedostáváme žádnou odpověď, neboť hodně lidí i zdravotní pojišťovny by mohly hodně uspořit, když by se používala tato věc plastu. Pan Bartoloci. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, neurodegenerativní choroby, mezi něž patří Alzheimer, jsou zdravotnickou prioritou pro Evropskou unii. Tato choroba má výrazný dopad nejen zdravotnický, ale má i spojené náklady, které souvisejí s touto chorobou. Alzheimerova choroba se netýká jen osob, které jsou stiženy chorobou, ale také všech, eh, kdo pečují o tyto nemocné. Proto je nezbytné, abychom reagovali celoevropsky potřebujeme globální koordinaci mezi členskými státy, akční synergii, která bude dobře koordinována zejména v oblasti výzkumné a vědecké. Je třeba, abychom využili možnosti prevence a včasné diagnozy a abychom mohli používat i inovativní způsoby léčby. A proto je zapotřebí, aby se dobře šířily informace mezi členskými státy ohledně výsledků s jednotlivými způsoby léčby. Děkuji vám. Nyní pan Dali. Pane Dali, máte slovo. Commissioner. Pane komisaři. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedající, eh, dámy a pánové. Opět chci poděkovat parlamentu a poslancům, kteří promluvili v této rozpravě eh, ohledně tak důležitém tématu, jako je eh, Alzheimerova choroba a jiné druhy demence. Komise chce tedy využít této příležitosti, abychom zdůraznili, že komise plně usiluje o to, abychom se věnovali problémům spojeným s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence. Bohužel tyto choroby jsou součástí problémů spojených se starnutím eh, evropské populace. Je naší kolektivní zodpovědností podle mě, abychom spolupracovali a minimalizovali na zátěži pro občany abychom um, umožňovaly lepší prevenci, diagnostikování a léčbu těchto chorob. Eh, chci podporovat členské státy v jejich úsilí na úzké spolupráci s Evropským parlamentem a čelení jak Alzheimerové choroby, tak dalším druhům demence. Co se týče eh, stížnosti pana Kleina, musím především prohlásit, že ohledně k tomu, co řekla paní Manzoni, že Úkolem komise je být na straně občana. Mohu vás ujistit, že Mojí, mojím úkol, mým úkolem je stát po boku pacienta. Pro mě je velice důležité, jako pro komisaře, který je zodpovědný za zdraví a zdravotnictví, abych eh, nešel na kompromisy ohledně eh, lidského zdraví, abych eh, neumožnil žádné změny k horšímu, ať už je to u postupů nebo procesů, které jsme sestavili proto, abychom zajistili, že každé zařízení, které se používá jakýmkoliv způsobem ve zdravotnictví, je správně otestováno a že každé, každý z těchto předmětů a produktů bude správně eh, otestován a bude mm, homologován. Nejde o to, jak používat eh, lék s kusem eh, výlisku z plastu. Jak bylo řečeno, jde o to, že potřebujeme klinické důkazy, že produkt je bezpečný. Abychom tak mohli učinit, tak stěžovatel, v tomto případě pan Klein, eh, byl požádán, aby provedl klinickou studii na 24 pacientech, opakuji 24 pacientech. To je tedy rozsah klinického testu, který byl požadován. Proč Proč se, je tu takový odpor vůči provedení takového klinického testu? Co působí tento odpor? Uh, to je otázka, kterou si sám kladu. Například potřebuje vědět, zda tento produkt lze používat univerzálně, zda se dá použít jen, jen s jedním eh, typem léku či s jinými různými typy léků. A pokud tomu tak je, zda tyto léky pak vyžadují eh, rozdílné dávkování a nebo je třeba nějak přizpůsobit výrobky k tomuto dávkování. Pokud já jako like mám používat takovéto zařízení, musím si klást tyto otázky otázky. A právě to patřičné orgány eh, kladly jako otázku a žádali důkaz, zda výrobek bude bezpečný v rukou široké veřejnosti. Proto jsem říkal, že je zapotřebí zajistit patřičné postupy pro zaručení bezpečnosti. A tady neumožním eh, žádné kompromisy. Jak jsem vás ujistil, eh, budu se zabývat a zabýval jsem se tímto případem. Už jsem získal celou řadu detailů o eh, této věci. Samozřejmě, že jsem se musel poučit od jiných osob, které zde byly od, už od roku 1997 v Evropské komisi. Pan Klein žádal o schůzku se mnou a svým kabinetem a já jsem okamžitě přijal uh, tuto žádost. Můj vedoucí eh, kabinetu jej informoval, že jsme připraveni se s ním sejít a vysvětlit situaci z naší strany. Poslali jsme mu mail. Uh, on ale poslal celou řadu podmínek pro nás eh, jako pro komisi a že my tedy musíme na mu uhradit jak cestu, tak pobyt v Bruselu a nejen pro něj, ale i pro je, jeho zaměstnance a to jsem opravdu splnit nemohl. Děkuji. finally, Mrs. A na závěr paní Matias. Eh, děkuji. Eh, panu komisaři, děkuji všem kolegům, kteří vystoupili eh, v rozpravě a hovořili o mé zprávě o Alzheimerově chorobě. Všichni víme, že situace je tragická a že tato choroba je pořád nedostatečně diagnostikována. Dovolte mi zdůraznit ještě eh, jednu věc, která byla implicitně obsažena Eh, ve všech vystoupeních. Je to důstojnost pacientů. A nejenom tedy pacientů, ale i jejich rodinných příslušníků, kteří formálně nebo neformálně se o ně starají. Já jsem eh, spokojená s tím, co řekl pan komisař, eh, tedy, že si uvědomuje Eh, důležitost této věci a pozitivně přijímá doporučení obsažené v naší zprávě. S každým dnem eh, vzhledem k naléhavosti eh, celé věci přibývá pacientů a zítra se o tom bude tady hlasovat a já věřím tomu, že zpráva bude schválena a doufám také, že komise eh, dostojí očekáváním občanům, eh, kteří nechtějí jenom utěšování, ale chtějí slyšet konkrétní kroky, které komise podnikne. Já doufám, že komise eh, vezme iniciativu do svých rukou a udělá všechno pro to, aby se zlepšila legislativa a aby zlepšila, zlepšilo se naplňování práv pacientů se vší důstojností, kterou si zaslouží. Děkuji paní Matias, děkuji panu komisaři a ostatním. Naše rozprava je u konce, hlasovat se bude zítra ve 12.30. nyní se dostáváme k otázkám na komisi. Máme už téměř půl hodiny spoždění.